A za místo předsedkyně promluví pan Han. Uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové. Všichni jsme byli otřeseni těmi eh, obrázky turistů, které Eh, někdo takto zbabile postřílel na pláži v Tunisku. Eh, byl to útok, který nás měl vystračit a který nás měl rozdělit. My ale stojíme po boku Tuniska, aby teroristé neuspěli. Byl to útok na lidi. Eh, musíme vyjádřit samozřejmě upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí i tuniskému lidu. Zároveň to ovšem byl také útok na odvážnou volbu Tuniska, volbu demokracie Zautočeno bylo na oblast cestovního ruku, což je základní sektor v Tunisku, který už se tak potýkal s velkými výzvami. Demokratický přerod, kterého Tunisko dosáhlo od roku 2011, je unikum a Tunisané sami si to velice dobře uvědomují. Uvědomují si také, že to je transformace velice křehká a že před nimi stále je velice dlouhá cesta reform. Odvážné reformy budou i nadále zapotřebí v rámci konsolidace demokratického ustanovení této země a v rámci naplnění programu sociálních eh, a hospodářských výzev týkající se zejména mladých lidí v Tunisku. Evropská unie od roku 2011 snahy Tuniska podporuje a bude tak činit i nadále podle toho, jakým způsobem vláda bude vyžadovat externí podporu. Doufám, že Evropané i nadále budou do Tuniska jezdit a že budou do této země i nadále investovat. Je to naše společná odpovědnost. Musíme zajistit, aby Evropané tak mohli činit v bezpečí. Útoky v Sousu a v muzeu v Páde nebyly první útoky v Tunisku. Od revoluce Evropská unie se aktivně angažuje v, s místními orgány v rámci dialogu o komplexních reformách eh, tuniského bezpečnostního sektoru, aby se zajistilo, že bezpečnostní instituce Tuniska mohou efektivněji poskytovat bezpečí občanům při plném respektování lidských práv a ostatních mezinárodních norem, tak jak je zaručuje Ústava Evropy. Bez ohledu na obtíže, které jsou inherentní v rozvoji takovýchto programů spolupráce, Stávají politický kontext zvolené vlády, která se zavázala provádět reformy, nám umožňuje spustit ambiciózní podpůrný program v těchto sektorech. Co nejrychleji e, zrychlíme implementaci tohoto programu. Jako součást těchto obecných reform bude hlavním prvkem také boj proti terorismu. Zejména budeme posilovat posilovat eh, důvěru občanů Tuniska v instituce Tuniska. Nicméně v rámci spolupráce eh, s antiteroristickým koordinátorem, s komisí a s SVČ eh, se snažíme momentálně identifikovat příležitosti, jak jednak co nejrychleji všemi dostupnými nástroji, tak abychom mohli, mohli pomoci Tunisku v boji proti Eh, terorismu v rámci národní strategie proti terorismu a proti radikalismu. Spolupracujeme také na posílení justičních a bezpečnostních mechanismů. Vysoká představitelka Mogherini odeslala v květnu dopis tuniskému premiérovi, který obsahoval konkrétní návrhy. Já jsem sám napsal ministrovi pro rozvoj investice a mezinárodní spolupráci i hned po ataku v SUS a ujistil jsem ho o e, neutuchající podpoře ze strany EU a informoval jsem ho, že hodláme zrychlit do implementaci některých tranší rozvojové politiky, které by jinak byly na pořadu jednání až později v letošním roce. Jak jsem řekl, e, příklad Tuniska je cílem pro teroristy, protože to byl příklad úspěšný. Pakliže zde je nějaké poslání eh, pro nás a poučení pro nás je to, že musíme stát jednotní s touto, s touto zemí, s jejím lidem a s její vládou. Musíme chránit demokracii, pluralismus a lidská práva. Potřebujeme koherentně mobilizovat všechny zdroje, které máme, abychom mohli bránit a posilovat ehm, tuniskou demokratickou transformaci. Znamená to, že všechny evropské instituce a naše členské státy musí podniknout kroky, které budou jasně ukazovat, že jsme všichni odhodláni jít stejným směrem. Naše finanční pomoc je dosti značná, 187 milionů euro v bilaterální podpoře jenom za rok 2015. Nicméně hodlám přeskoumat všechny možnosti, jak tuto snahu ještě posílit. Naše makrofinanční pomoc je momentálně 300 milionů euro a mohla by být v příštích letech ještě dále navýšena. To řečeno, Tunisko je země ve velice nestabilním regionu, kde naše potenciální přidaná hodnota je eh, přirovnatelná k velikosti země a k vážnosti změn, které v té zemi probíhají. Je potřeba zajistit, aby náš příspěvek eh, eh, se dostal řádné absorpce abychom jen neposkytovali peníze samoučelně. Tunisko je strategicky důležitou zemí pro Evropskou unii jako celek a jako takové vyžaduje rychlost a flexibilitu, zejména v některých případech, ale samozřejmě také vyžaduje opatrné plánování. Tunisko je konzistentně největším příjemcem tzv. Eh, umbrella funds, což jsou fondy, které doplňují finanční alokace na základě pokroku té dané země směrem za demokracií a udržitelným rozvojem. V letošním roce uznáváme to, že Tunisko dosáhlo konkrétních úspěchů v implementaci reform a navrhujeme dodatečnou částku zhruba 70 milionů euro. A to za účelem jaksi kompenzace všech těchto pozitivních e, vývojů, ale také ve světle nejnovějších událostí přeskoumáváme, jakým způsobem bychom tyto peníze mohli co nejlépe využít k tomu, abychom posílili počet e, prioritních iniciativ. Cesta před námi je ještě dlouhá, než skonsolidujeme mladou tuniskou demokracii, e, včetně integrace institucí, tak jak je předpokládá ústava Tuniska. Reformy v sektoru justice a bezpečnosti Musí nastartovat proces administrativní decentralizace. Hospodářská transformace vyžaduje velice dalekosáhlé reformy a vznik pozitivního klimatu pro investice, růst a zaměstnanost. To jsou všechno výzvy, před kterými Tunisko stojí a budou si vyžadovat velké úsilí po mnoho let ve všech těchto sektorech a ve všech těchto sektorech má Evropská unie kapacitu a znalosti a možnosti pomáhat Tunisku v jeho snahách. Můžeme hrát zásadní roli také v obohacování privilegovaného partnerství, které jsme s Tuniskem navázali. Tunisko, které eh, má využít potenciál našich komunitárních politik, může představovat dobré příležitosti i pro další naše partnerské státy. V oblastech jako eh, vzdělávání, eh, oblast mládeže, oblast studentských výměn a tak dále. Ve všech těchto oblastech společně s ostatními komisaři zkoumáme možnosti další spolupráce. Mimo jiné zdůrazňujeme opatření, která vedou k tvorbě pracovních míst. E, máme-li čelit takovým hrozbám, jako je terorismu, který hraje na strach a na předsudky. Musíme zejména posilovat to, co naše hospodářství a naše lidi propojuje. Musíme být proaktivní a kreativní a musíme zajistit, aby naše akce skutečně vedla ke změnám, co se týká podpory tuniského lidu. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane Háne. Teď se dostáváme k mluvčím jménem frakcí. Začne EPP. Slovo má pan Gáler, máte dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, díky za váš úvod do této problematiky a díky za práci, kterou jako Evropská unie, jako komise v Tunisku provádíme. Rád bych také vyjádřil politování nad útoky v Sůz a v muzeu v Bádumu jako to řekli ostatní. Myslím si, že eh, zde máme skutečně povinnost tuto mladou demokracii podporovat všemi našimi dostupnými silami. Je to naprosto důležité. Já jsem už v roce 2011 byl v Tunisku jako hlavní pozorovatel EU. Eh, byl jsem tam také s Evropským parlamentem, je tady, jsou tady další kolegové, kteří tam také byli u těch druhých demokratických voleb. Můžeme potvrdit, že Tunisko tuto demokracii chce u voleb se nedos, eh, po volbách se nedostali k moci žádní extremisté, ačkoliv mohli. Ehm, nedostali se k moci, protože Tunisko extremisty nechce a to je snaha, ve které Tunisko musíme podpořit. Pro mě je velice důležité, abychom třeba eh, ještě zdůraznili jeden dodatečný aspekt a prosím, proberte to s paní Mogherini, jak víte, máme pozastavenou um, hraniční misi EU mezi Tuniskem a Libií. Ta je teď na tuniské straně a čeká na lepší časy. E, podle mého názoru je naprosto zásadní, abychom přeskoumali, zda bychom nemohli vyslat e, misi CSDP EU na tunisko-libijskou hranici, tedy na tuniskou stranu. Zda bychom tam tu misi nemohli zřídit abychom se mohli snažit bojovat proti přílivu teroristů a dalších podobných elementů, protože eh, ten terorista ze SUS byl vycvičen eh, v Libii a podobné to bylo s tím v muzeem v Bádumu. Eh, myslím si, že to by byla velice konkrétní pomoc v této velice důležité oblasti. Prosím, přeskoumejte, zda by něco takového bylo možné. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Jako další jménem frakce SAD má slovo pan Gianni Pitella. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, kolegové, rád bych jménem své frakce vyjádřil upřímnou soustrast rodinám, vládě a celému tuniskému lidu za oběti teroristických útoků. Tyto útoky se snaží zničit hrdinský boj tuniského lidu za svobodu a důstojnost. Snaží se udělat eh, z Tuniska, které bylo jediným eh, symbolem úspěchu arabského jara, snaží se z něj udělat eh, oběť extremismu. A my to nemůžeme dovolit, protože tuniský lid si to nezaslouží a my musíme bránit stabilitu tuniské demokracie, musíme chránit ten křehký proces přechodu k demokracii. A proto chci požádat vás, pane komisaři, a vysokou představitelku Federiku Mogherini, abyste přijali silný politický, institucionální, morální závazek, abyste byli v první linii, aby EU byla v první linii, ale nedělám to jen z té pozice, nebo nedělejte to jen tedy z té pozice, na které stojíte, ale dělejte to také konkrétně, protože Tunisko bylo zasaženo v srdci důležitého sektoru pro jeho ekonomiku v oblasti tedy cestovního ruchu. To je pro ně základní složka jejich ekonomiky a my jim musíme konkrétně pomoci, protože to je základní spojnice mezi EU a Tuniskem a je to cesta k úspěchu demokracie. My nemůžeme přiznat vítězství fundamentalistům. Nemůžeme se vzdát naší strategické eurostředozemní perspektivy. Ten smysl, my chceme mít takový Marshallův plán. Socialisticko-demokratická frakce žádá vás a Federiku Mogherini, abyste se postavili za tento velký návrh a dostali jeho realizaci. Děkuji. A nyní na jednu minutu za EKR má slovo pan Tanok. Pane předsedo, teroristické útoky proti Tunisku, eh, tragédie 39 životů a mých britských spoluobčanů a možná i voličů eh, vyjadřují soustrast jejich rodinám a přátelům. Tyto hrůzy se stávají jenom pár měsíců po eh, útoku na Národní muzeum v Tunisku a vidíme, že se teroristé zaměřují na oblasti, kde se koncentrují eh, západní turisté. A to je tedy zásadní eh, vzhledem eh, k zemi, která byla domovem arabského jara. Možná si klademe otázku, proč tato země je nyní cílem dlouhodobá vláda Ben Aliho a touha po demokracii v západním stylu. Musíme se zaměřovat na eh, inkluzivní vládu Habiba Asid a zaměřit se na to, aby se stalo Tunisko modelovým státem pro Afriku a Střední východ. Eh, turismu eh, před 110 HDP a proto tyto útoky výrazně ohrožují prosperitu této země a s mladou populací je stabilní ekonomika zásadní, protože je předpokladem pro politickou stabilitu a je také prevencí proti terorismu v budoucnosti. Děkuji. Děkuji. A nyní za Alde paní Desarne. Vážený pane komisaři, všichni říkáme to tež a je to přirozené teroristé se dotkli eh, Tuniska velice tvrdým způsobem, ohrozili mladou tuniskou demokracii a to možná proto, že eh, právě přechod k demokracii tam probíhá pozitivně a možná proto si Tunisko zvolili teroristé za cíl. Eh, a proto je důležité, aby se Evropa postavila za Tunisany a je to možná ještě důležitější nyní než kdykoliv dřív. Dříve jsme to neučinili a důležité je to pro bezpečnost, například kontrola hranic s Libí a podobně ale samozřejmě vyvstávají také otázky migračních toků a samozřejmě to je otázka důležitá pro Tunisko i pro Evropu a zcela jistě se to promítá také do roviny ekonomické. Zmiňoval jste také eh, problematiku finanční a jak se zaměřit na projekty, které jsou dlouhodobě udržitelné, jak eh, například spolupracovat v obchodní výměně a to vše eh, pro dobrotu Niska a zároveň se snažit mu pomoci uchovat kulturní památky a také sektor jako turistiku a podobně. Je proto nezbytné, aby státy Evropy reagovaly, aby se dokázaly postavit za Tunisany, protože tady žádný kompromis hledat nemůžeme. Děkuji. Děkuji. A za GUE paní Verža. Jde na půl minuty. Děkuji, pane předsedo. hrůza znovu zasáhla v Tunisku tři měsíce po útocích v Bardo a já se připojuji k té soustrasti, která už byla vyjádřena. Cílem bylo turistické letovisko v této malé zemi, kde je 10 milionů obyvatel. Cestovní ruch je pro ně základní, 14 všech pracovních eh, příležitostí. Právě Tunisko je eh, kolébkou arabského jara. Terorismus se snažil všechno potlačit a my musíme bojovat eh, proti tomu, aby se to nestalo. Tunisko potřebuje naši podporu v rámci boje proti terorismu, ale nesmíme spochybnit eh, ty křehké demokratické přínosy revoluce. Musíme masivně podporit jejich ekonomiku, abychom dali perspektivy mládeži. Tunisko zatím dostalo velmi málo takzvané pomoci která byla poskytnuta formou půjčka, to jen zhoršilo jejich, jejich eh, zadlužení a tím se podpořilo zoufalství. Hranice jsou nadále uzavřeny. Je na čase, abychom eh, něco jiného udělali. Pane komisaři, kdybyste byl tady a poslouchal nás, bylo by to lepší. Je na čase, abychom postavili jednání o dohodách na nový základ, ať už jde o výměnu nebo o mobilitu. Musíme hovořit o restrukturalizaci dluhu, musíme rozvíjet regionální spolupráci, která bude přinášet prospěch nejchudším regionům a budeme vytvářet skutečná partnerství v zájmu tuniského lidu. Požadované reformy musí být vedeny větší liberalizací, ale ne pořád ve prospěch eh, evropských podniků. Musíme pomoci Tunisku, je to naléhavé. Děkuji. A teď za zelené má slovo pan Sebastián na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Chci využít této příležitosti, abych také vyslovil soustrast s obětmi těch brutálních útoků v Tunisku. Před několika měsíci jsem se účastnil pozorovatelské mise při volbách v Tunisku s několika kolegy, kteří zde dnes vystupují a mohl jsem sledovat transparentní čistý volební proces ve velmi nadějeplném sociálním prostředí. Setkali jsme se s různými zástupci občanské společnosti i e, s politiky, současným prezidentem. Připomněli nám, že arabské jaro to byla věc, která byla velmi různorodá. Skutečné arabské jaro bylo pouze v Tunisku. Tam se skoncovalo s, e, s tím autoritářským režimem a přistoupilo se k demokracii, ale zároveň nám také říkali, že Tunisané se cítili osamoceni. Osamoceni ve velmi konfliktním regionu, kde je více než milion libyjských eh, uprchlíků a také tlak teroristických skupin. A co udělala Evropa? Až dosud peníze, které dala Tunisku, to je opravdu směšná částka. Tunisko potřebuje urgentně naši pomoc v oblasti bezpečnosti, to je jasné politické oblasti, to je také jasné, ale především hospodářské oblasti, aby Tunisko dosáhlo stabilní situace, která by umožnila těm mladým, kteří jsou nejvíce ovlivněni teroristickými, teroristickými útoky, aby měli budoucnost. Jedině tak se Tunisko může stát naším hlavním spojencem na té jižní hranici Středomoří, kam se Evropa příliš neobrací. Potřebujeme, pane komisaři, jasný, konstantní závazek, že budeme pomáhat Tunisku, protože jde nejen o jeho budoucnost, ale i o naši. Děkuji. A nyní za frakci EFDD má slovo pan Castaldo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. 21 mrtvých v Bardo. 39 mrtvých blízko Sus, výjimečný stav v Tunisku. A cíl je těchto teroristických útoků je srazit na kolena cestovní ruch, což je klíčový sektor, klíčové odvětví. 10% HDP, protože Tunisko nemá eh, ropu. Tunisko to je unikum, je to skutečný příklad eh, přechodu k demokracii, která se prosazuje uh, v Sýrii a v libyi je nestabilita. A ten přechod k demokracii děsí mnohé. Teroristy, to je pravda, ale i arabské autoritářské režimy, protože jasně ukazuje o tom, že Islám a demokracie jsou slučitelné a tím pádem je to nepohodlný příklad. Proto má Tunisko tolik nepřátel. Ale Tunisko je také nejvíce eh, rozvinutý stát, eh, zaměřuje se na cestovní ruch, eh, je to ale také chudá země. Ne na tom pobřeží, ale jinde. Tím pádem tedy se z těchto oblastí rekrutují bojovníci, islamští bojovníci. A já také souhlasím s tím, co zde říkal předseda Pitela, když říkal, že potřebujeme maršalův plán. Nemůžeme se omezit pouze na důležité sektory, jako je spolupráce v oblasti migrace a bezpečnosti. Je důležité dát jim politický, ekonomický, sociální plán, širší plán. Naše zkušenosti jsou zásadní, ale pokud nepřistoupíme také k problému odlehčení od dluhu, tak nebudeme na dostatečné úrovni, abychom mohli dát Tunisku to, co teď potřebuje. Bude záležet právě na tom, zda nesklouzne také do toho autoritářského režimu Tunisko má opravdu teď možnost dokončit jasminovou revoluci, protože věří v demokracii. Pokud konečně rozbí, nebo zda skutečně rozbí tyto řetězy, to záleží také na nás. Nesmíme je nechat samotné. Děkuji. A nyní za frakci EFD má slovo pan Pej. Děkuji. My samozřejmě myslíme na oběti atentátu Tunisku. Já vítám také rozhodnutí prezidenta Tuniska, který uzavřel více než 80 salafistických eh, mešit. Po revoluci ty radikální kázání, které byly zakázány Ben Alim, byly znovu rozvinuty a jedná se především o ten kód eh, osobního statutu, který umožňuje ženám být plnoprávnými občankami. Musíme si také připomenout, že Tunisko v současné době poskytuje největší počty džihadistů a organizátorů teroristických útoků v Syrii, v Iráku, v Libii také v Alžírsku, když v Inamenas byly vzaty, vzati rukojmí, tak teroristické komendo mělo alespoň 11 Tunisanů. A v samotném Tunisku od roku 2012 islamistické islamisté bojují v jednom regionu a vládnou v jednom regionu. Bezpečnostní aparát je rozbit a to nedává do budoucna příliš dobrou naději. Hnutí obnovy v současné době je v záloze čeká. Když jsme v říjnu pozorovali legislativní volby, tak se mohl hovořit eh, s politickými činiteli a Enada má dlouhodobou strategii a pomalu proniká, stejně jako muslimské bratrstvo, do sociální tkáně. A musím říci, že když se evropští činitelé těšili tomu, že byl sesazen Ben Ali, tak to bylo velmi krátkozraké. Je třeba umožnit eh, arabským státům, aby bránili postupu islamismu. Děkuji a nyní má slovo pan Bostinaru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já bych na úvod rád ještě vyjádřil také vlastní solidaritu a soustrat tuniskému lidu, eh, také upřímnou soustrast rodinám, eh, které zasáhly tyto tragické útoky. Tunisko je nejlepším příkladem demokratické transformace po pražském jaru, eh, pardon, po Ehm, právě toto je zároveň důvod, proč se snaží islamisté destabilizovat tuto zemi. Tunisko eh, nezbytně potřebuje pomoc, aby dosáhlo svých cílů v vývoji směrem ke stabilitě. A eh, právě tady tyto teroristické útoky se snažili zaměřit na západní turisty eh, v hlavní sezóně a je to něco, co si chce skutečně destabilizovat a proto potřebuje Tunisko výraznou technickou, ekonomickou a další pomoc a to je něco, co sdílím s přítelem Janem Pitelu. Potřebuje skutečně speciální program pro Tunisko. Pomoc Tunisku znamená také, že musíme pomoci EU protože stabilní, demokratické a rostoucí Tunisko bude nejlepším příkladem toho, o co mohou ostatní země regionu usilovat. Reformy již začaly, země má novou ústavu, ale je to všechno teprve mladou realitou. A tady apeluji na vás, pane komisaři, a na vysokou představitelku je potřeba pomáhat ve vytváření kapacit, využívání pravodajských informací, abychom bojovali proti teroristickým útokům a také, abychom eh, také eh, poslali eh, zpět aktiva, která jsou všude po Evropě a která Turecku náleží. Děkuji. Děkuji a paní Švake, jedna a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři a kolegové. Mě šokoval eh, zbabělost útoků na Tunisko a chci vyjádřit soustrast obětem a jejich rodinám. Je to jasným důkazem toho, že domácí je zahraniční politika spolu souvisejí, že žijeme v provázaném světě. A i přes smutek, který pocitujeme nad těmito útoky, nesmíme zapomínat na to, že Tunisko zůstává úspěšným příběhem toho, jak přechod eh, od diktatury může vést k otevřené společnosti, kde Tunisané před dvěma lety volali pro, po spravedlivější společnosti a základních hodnotách. To byly jejich aspirace. Taková transformace nebývá snadná, ale právě apely mladých lidí, kteří už měli eh, dost nespravedlnosti, absence příležitostí a svobod. To je něco, na co nesmíme zapomenout. Příští generace si zaslouží eh, spolehlivého partnera, eh, který vytváří svobodnou a diverzifikovanou demokratickou společnost, což je proti kladu s nihilistickým dogmatem politizovaného islámu, který volá po násilí. A osobně z hlediska podpory pro Tunisko bych ráda řekla, že bychom měli pracovat s nimi společně, aby si mohli sami vytvořit svou budoucnost a EU by měla být partnerem. A právě i obchodní vyjednávání by měla napomáhat vytváření svobodné mm, společnosti s novými příležitostmi, zvláště pro mladé. Děkuji. Děkuji, jeden a půl minuty, pan Pancery. Děkuji, pane předsedající Samozřejmě jsme znechuceni, ale musíme také říci, že útoky v SUS, eh, které jsou už druhé v krátkém čase, přinesly další efekt. Znovu byl vyhlášen výjimečný stav. Můžeme si myslet, že je to potřebné rozhodnutí, ale to jasně ukazuje na dva základní problémy. První se týká pořád ještě v rámci nejistoty, který existuje v této zemi a který může destabilizovat budoucnost Tuniska. A za druhé, riziko výjimečného státu vede k tomu, nebo výjimečného stavu vede k tomu, že mohou být potlačena občanská práva a to ohrožuje konsolidaci přechodu k demokracii. V této situaci tedy musíme posílit tento přechod k demokracii. Je důležité, aby této zemi se šlo cestou rozvoje a růstu, protože to je jediná cesta, jak potlačit terorismus. Zde Evropa musí sehrát svou roli. Už jsme to potrhli v různých usneseních parlamentu. Dnes musíme udělat mnohem více. Potřebujeme pro Tunisko zacílenější zásah. Vy jste, pane předsedo, hovořil o ambiciozním programu, ale zatím ještě nejsme ambiciozní. Potřebují takovou finanční podporu, jakou jsme poskytli Ukrajině. Pokud chceme stát po boku Tuniska, tak je důležité uvědomit si, jak bude velký tento náš nový závazek. Je třeba posílit instituce a demokracii v Tunisku, protože na tom závisí stabilita regionu a také naše bezpečnost. Děkuji. A nyní na jednu minutu 30 má slovo paní Valenciano. Děkuji, pane předsedo. Vyjadřuji také soustrast s oběťmi a odsuzuji atentáty v Tunisku. Měli bychom si položit otázku, co se stane v zemi, kde je kulturní, politická a náboženská tradice, aby mladý inženýr se dostal do okruhu džihadismu, jak to vypadá s tou frustrací mnoha mladých v této zemi. Je jasné, že bezpečnostní strategie je klíčová, ale je také zjevné, že sama o sobě nestačí. Pokud Tunisko neporoste, tak bude nemožné posílit demokratický proces a upevnit jej. A aby Tunisko rostlo, tak potřebuje mnohem více než prohlášení v této sněmově nebo drobné programy financování. Musíme podpořit demokracii před branami Evropy. Musíme ji podpořit, eh, aby vyšla vítězně z toho, čemu říkáme arabské jaro. Musíme se do toho opravdu zapojit, pane komisaři, a to my neděláme. Když jsme navštívili Tunisko, tak předseda řekl, že jedna vlaštovka jaro nedělá a to je pravda, protože pokud budeme takto pokračovat, eh, tak skoncujeme s těmi pár vlaštovkami, které dnes máme. Děkuji a nyní pan Parňo na jednu minutu. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Znovu Tunisko je zasaženo teroristickými útoky, které rozsývají hrůzu. My musíme znovu vyslat signál solidarity vůči Tunisanům. A zároveň ta debata musí být příležitostí k tomu, abychom si řekli, co konkrétně můžeme udělat, abychom podpořili našeho souseda, Tunisko. Pane komisaři, já si myslím, že je třeba především pomoci Libijcům, aby se vrátili do Libye, aby Tunisko už nebylo takovou zónou, kam směřují všichni uprchlíci z toho zkrachovaného státu, z Libye. Musíme financovat, eh, jak říkal kolega Pancery, Tunisko mnohem výrazněji v naší nové evropské politice sousedství, musíme naše financování navýšit. Eh, to jsou dvě hlavní osy, který my se musíme ubírat, pane předsedo, abychom konkrétně mohli projevit solidaritu a pomoci Tunisku. Děkuji mnohokrát. Jedna minuta, paní Gomeš, prosím. Děkuji mnohokrát. Teroristické skupiny na severu Afriky se snaží zajistit, aby eh, raná demokracie v Tunisku byla ohrožena a zastavena. Eh, ukazují se jak je terorismus a organizovaný zločin vzájemně propojený. E, také to jde ruku v ruce se sociální exkluzí a nezaměstnaností. Právě v této souvislosti je důležité si uvědomit, že EU má zvláštní odpovědnost, měl by potírat islamský stát, ať už tady nebo v e, Syrii a v Tunisku, i v Evropě musí Evropa jednat, musí ukázat solidaritu e, vládě Tuniska, která vyšla z demokratických voleb. Eh, zároveň musí zajistit, aby eh, měl dostatečné bezpečnostní síly. Eh, musíme bojovat proti terorismu, ale zároveň také řešit problematiku uprchlíků a žadatelů o azyl. Musíme zajistit, aby tito lidé nebyli využiti teroristickými skupinami, aby pak útočili na Evropu solidarita s Tuniskem, eh, pomoc jeho demokracii. To je důležité pro evropskou bezpečnost také. Děkuji. Paní Gil, jedna minuta, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Odsuzujeme hrozné teroristické útoky v Tunisku, které eh, se zaměřily především na evropské občany. Řada z nich byli Britové, někteří dokonce z mého volebního obvodu ve West Midlands. Ehm, to nám připomnělo eh, bolest útoku eh, se 7. před pár lety v Londýně. Ehm, proto chci vyjádřit soustrast obě obětem i rodinám obětí a také Tunisanům samotným, kteří se stali také cílem dru- již druhého útoku za pár měsíců. A to eh, i přes, že Tunisko zvládlo parlamentní a prezidentské volby, Tunisko je příkladem pro ostatní země. My musíme eh, zintenzivnit vlastní angažovanost eh, pokračovat v dialogu o bezpečnosti s Tuniskem a aby i výjimečný stav splňoval standardy mezinárodního práva. Měli bychom také podpořit dvě centra excelence pro prevenci teroristických útoků a vzhledem k tomu, že turistika představuje druhého největšího zaměstnavatele, měli bychom eh, eh, také zvýšit bezpečnostní opatření pro budoucí bezpečnost, tedy jak pro turisty, tak evropské turisty Opět Děkuji. A nyní jedna minuta. Ayla Sander. Děkuji, pane předsedo. Má solidarita a sympatie s celým Tuniskem, ale také s rodinami obětí evropských občanů a také tuniských občanů, které byly obětí jak v Bardo, tak v Susu. A také chci vzdát hol těm, kteří chránili svými těly život eh, evropských turistů, protože si byli vědomi tito Tunisané, že cestovní ruch je pro ně základním zdrojem příjmu, protože nemají ropu jako jejich sousedi. A teroristé chtěli postihnout Tunisko, které je příkladem, eh, jediným úspěchem arabského jara, protože co nejmírovější cestou eh, šlo směrem k demokracii. Také tisícovky mladých mladých Tunisanů se přidávají k džihádu. Byli to ti mladí, kteří se v zimě roku 2010 a na jaře 2011 snažili budovat demokracii v Tunisku a teď se přidávají k džihádu. Co my jsme udělali v Evropě? Nic. Neudělali jsme nic v porovnání s dalšími regiony, kterým pomáháme masivně a Tunisko je na našich hranicích, takže tam jde o naši bezpečnost a jde také o to, abychom udělali něco, čím definitivně pomůžeme demokracii a budoucnosti. Takže k tomu potřebujeme opravdu konkrétní program, který tento parlament požadoval, pořád na něj ještě čekáme. Don. Děkuji, tím končí seznam řečníků. E, začíná Catch Mám tady tři žádosti o slovo. Paní Pruzurica tady není a zbývalící dva. Pan Marias, jedna minuta. Poslední teroristický útok v Tunisku způsobil opravdový šok, zvláště francouzské vládě, ale toto vedlo také k vyhlášení mimořádného stavu. A Evropská unie musí mít strategii aby mohla potírat terorismus v této části světa a musíme začít s tuniským eh, hospodářstvím, s jeho růstem a rozvojem. Musíme zvažovat také hospodářské důvody, které způsobily chudobu v daném regionu a musíme si také uvědomit, že mají tedy velkou vnější zadluženost a Ehm, stále si můžeme připomínat diktátora Bena Aliho, který eh, tam vládl dlouhou dobu a který byl také favoritem IMF. A mm, víme také, že eh, to také vědí Evropané. To samo o sobě je pro nás také velkým poučením. Děkuji, pane Jakovčiče, na minuta. Děkuji vám mnohokrát. To, co se stalo v Tunisku, se nestalo náhodou. Tunisko bylo záměrně vybráno pro teroristický útok a záměrně byl vybrán sektor cestovního ruchu v Tunisku. Bylo tam totiž dost nevinných obětí, Zasaženo bylo mnoho rodin a těm je potřeba vyjádřit solidaritu. Je potřeba vyjádřit solidaritu i celému tuniskému lidu. Pane komisaři, musíme dělat, co je v našich silách, abychom zajistili míra stabilitu v Tunisku v této situaci. To si od nás vyžaduje různé druhy pomoci. V první řadě je pomoc institucionální a bezpečnostní opatření. Ale musíme dělat ještě víc, protože Tunisko je země, která slouží jako příklad, jako předloha pro všechny ty, kterým se po arabském jaru nevedlo tak dobře. Tunisko je dobrý příklad, prosím, chraňme jej společně a pomáhejme této zemi, seč nám síly stačí, děkuji. Děkuji. Teď má slovo komisař Hán jménem vysoké představitelky. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, všem za příspěvky do debaty. Vidíme, že máme na věc v podstatě stejné názory. Mohu vás ujistit, že Tunisko bude i nadále sledováno s nejvyšší pozorností. A e, k tomu v podstatě ani nebyly potřeba nedávné teroristické útoky. Já jsem sám tuniské vládě v nedávných dnech nabídl spolupráci a byl jsem eh, ujištěn, že eh, Evropané nadále jsou vítáni, aby přijížděli na dovolenou. Je potřeba jasně vyjádřit, že, stojím, že jsme na jedné lodi, že stojíme na stejné straně barikády to, co tady zaznělo jako náš společný Marshallův plán, eh, víte, ono nejde jenom o Tunisko, jde i o ostatní země sousedství. I to jsou potenciální kandidáti pro tento takzvaný aktualizovaný Marshallův plán na 20. století. Já samozřejmě diskutuji s ostatními institucemi, mimo jiné se Světovou bankou, Eh, což je instituce, která má řádné zkušenosti, abychom zajistili, že budeme moci pomáhat tak, jak to jen bude možné v Tunisku, a to vám mohu říci, jsme přítomni už značnou měrou. Konec konců dnes ještě budeme o něčem podobném hovořit v rámci zprávy pana Kukana o přeskumu e-, evropské politiky sousedství. Náš hlavní cíl a tam se myslím opět shodujeme, je stabilita v regionu a její zajištění. Abychom zajistili tuto stabilitu, musíme ale zároveň pomáhat institucionálně a finančně, musíme být flexibilní, musíme být schopni včas reagovat. A prosil bych vás, aby když potřebujeme tuto flexibilitu, abyste nás v tom podpořili. Otázky bezpečnosti a různé podněty na toto téma eh, si poznamenávám. Vím, že paní Mogherini se v této otázce hodně angažuje a samozřejmě zjišťuje, jaké možnosti máme v souvislosti mimo jiné i se situací v Libii. Na závěr bych rád eh, reagoval na vaši prozbu aby Tunisko bylo 20. července na pořadu jednání Rady ministrů zahraničí, aby eh, se přizval tuniský minister zahraničí Dajpa Kush. To je zcela obvyklý formát intenzivní spolupráce a tyto diskuse budou samozřejmě pokračovat i dál do budoucna. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Tím uzavíráme tuto rozpravu. Další bod na pořadu jednání je sdělení